Bună dimineața, dragi colegi! V-aș propune să începem ședința noastră de... Dobrý den, vážení kolegové, vítám vás. Zahájíme naše zasedání, protože máme nabitý pracovní program. Nejdříve zahájím hlasování, distanční hlasování a návrh stanoviska, tak jak byl pozměněn skrz pozměňovací návrhy. Všichni, kteří se hlasování účastní a kteří jsou eh, tady v místnosti nebo se účastní distančně, mohou hlasovat skrz aplikaci e-vote, iVote. Hlasování um, zahájíme v 9 hodin 10 minut a ukončíme eh, v 11.30. Vážení kolegové, všichni jste dostali výsledky prvního hlasování e-mailem a můžeme tedy um, spustit do druhé poslední hlasování. Hlasovací kartu pro finální hlasování eh, ke stanovisku Starý kontinent stárné možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020. O tom můžete hlasovat skrz eh, e-vote. Už jste k tomu dostali příslušný hlasovací lístek. Um, Nalevo nahoře byste měli vepsat své jméno, vyplníte vaše hlasování a potom um, se to pošle přímo skrz aplikaci eVote. Eh, zmačknete tlačítko Play, což je nahoře vpravo monitoru. A potom um, po vás aplikace bude um, chtít, abyste si vytiskli PDF dokument, který podepíšete a pošlete na příslušnou e-mailovou adresu agrivote.europarl.europa.eu. E a toto všechno bude fungovat od chvíle zahájení, to znamená 9.10 do 11.30. E, pokud e, to nestihnete v tuto dobu, tak váš hlas nebude akceptován. A jakmile zahájíme hlasování, dostanete e-mail s push notifikací kde se potvrdí, že je hlasování zahájeno a můžete začít hlasovat. Po skončení zahájení v jeden, eh, hlasování v 11.30 sekretariát sestaví finální seznam eh, hlasování. A teď bych chtěl ověřit kvorum pro toto druhé hlasování. Takže poprosíme, po, přihlašte se, požádejte o slovo, abychom mohli ověřit usnášení schopnost Potřebujeme minimální počet ehm, členů, abychom mohli zahájit hlasování. No, Vă mulțumim, am verificat acum că s-a ajuns la Dobře, děkuji vám. Takže ověřeno, usnášení schopnost máme a můžeme zahájit hlasování. Také bych chtěl ještě říci, že tady máme jednu náhradnici, paní Schneider, eh, místo pana Lince. Takže zahajuji hlasování a máte tedy čas do 11.30, abyste um, poslali svůj hlasovací lístek, abyste ho vygenerovali skrz e-vote a poslali e-mailem. Pokud byste měli technické problémy, můžete kontaktovat IT kolegy, máme k tomu speciální eh, službu, telefon 0032 228 43 800. Tak a můžeme přejít dál k dalšímu bodu na pořadu jednání. Vážení kolegové, africký mor prasat je um, virové infekční onemocnění, uh, které má dopad jak na uh, domácí vepře, tak na kance. Jakmile uh, tuto chorobu zvíře chytí, tak do pár dní zemře. Uh, Zatím je přítomno v Belgii, Bulharsku, Estonsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a Slovensku. A nejnovější ohnisko bylo objeveno na východě Německa. Um, importující, uh, importující země, například Čína, se rozhodly zablokovat dovozy uh, evropského vepřového z části Evropy a máme tady kolegy Francisco Riviero Gordecho a Zalvinas Ilevičius eh, z DG Santé z komise. Ti mají na starosti um, řešení eh, krizových situací tohoto rázu a budou pro nás mít eh, prezentaci, jakým způsobem komise reaguje na tuto situaci. Dostanou sedm minut a potom si dáme otázky a odpovědi. V rámci první části otázek a odpovědí. To budou koordinátoři, kteří můžou položit otázky. Každý bude mít dvě minuty řečnické doby a potom si uděláme druhou část otázek a odpovědí. A potom komise, zástupci komise budou odpovídat blokově, najednou pro všechny, na všechny otázky. Zástupce komise DG Santé budou přítomní fyzicky tady v této místnosti, jsou přítomní a já jim tedy rovnou dám slovo. Prosím. Dobrý den, děkuji vám, pane předsedo. Já mám pro vás aktuální informace o nedávném vývoji. Vážení europoslanci, vy už um, situaci znáte v Evropské unii, protože náš ředitel tady už byl několikrát a e, přednesl ucelený e, přehled celé situace. Já bych dnes chtěl projít několik e, map. Doufám, že to všichni uvidíme. Tady vidíme tedy vývoj této nákazy za posledních měsíců, od eh, chvíle, kdy jsme tady byli naposledy. Když se podíváte na tu mapku, tak vidíte, že v Eurázii ehm, je ehm, ten virus přítomný na velkém ploše a pokud jde o Evropu, tak ehm, tady se to týká určitých oblastí a potom zase se to přelívá do eurazijské části kontinentu. Ta modrá část je relativně malá ale představuje to pro nás určité obavy. Když se na to ale podíváme globálně, tak ehm, stále můžeme být docela pozitivní, pokud jde o schopnosti našich služeb a našich producentů ehm, tu nákazu zastavit, zastavit její šíření. Když se podíváme pouze na situaci v Evropě za posledních měsíc, několik měsíců, Nakaza je přítomná ve 12 členských státech, ale situace se hodně mění, je heterogenní. V některých zemí e, se to týká pouze e, divokých kanců, to je Maďarsko nebo Belgie nebo Německo, protože máme dobrou biobezpečnost e, uplatňovanou ze strany průmyslu. Tato nákaza je docela velkou výzvou, ale můžeme použít docela dobrá opatření na farmách s vepřovým a má to pozitivní účinky. V některých zemích ta situace není tak dobrá, závisí to na několika různých faktorech. Jsou tady různé výzvy. Rumunsko nebo Bulharsko se objevují případy jak u divokých kanců, tak bohužel také docela velká ohniska eh, u vepřových farem. Ukazuje to, že to může být docela problematické pro producenty. Je dost těžké, um, jak se zabránit šíření nákazy na tyto farmy. Uh, jsou tam systemické problémy, problémy s infrastrukturou, my se jim snažíme pomoci. Uvědomujeme si, že ta situace tam je radikálně odlišná od situace například v Estonsku. Tam se ta nákaza uh, projevuje už asi sedm let ale máme detekováno pouze málo případů divokých kanců a téměř žádné či žádné u vepřů od roku 2017. To znamená, naše úsilí vedlo k dobrým výsledkům úsilí veterinárních služeb a producentů. Došlo opravdu k radikální změně infrastruktury produkce vepřového a také se jim podařilo jaksi eh, separovat ty farmy, které představují riziko v rámci biobezpečnosti. Jak říkal pan předseda, nově se ohnisko objevilo na východě Německa u velkého producenta vepřového. Situace byla potvrzena v září, před dvěma měsíci. Nebylo to neočekávané, protože se to objevilo na místě, kde jsme očekávali tuto nákazu. A kroky, které byly od té doby podniknuty, ehm, těch bylo docela hodně, jak ze strany komise, Okamžitě jsme přijeli rozhodnutí o ehm, ochraně či pojistkách, zablokovali jsme obchod a ujistili jsme se, že žádná infikovaná zvířata ani maso ehm, nebude představovat další riziko pro další producenty v Německu. Poslali jsme do Německa své nejlepší experty, kteří mají zkušenost s touto nákazou u divokých kanců. Jsou to experti, kteří byli proškoleni na různých místech. Jeden z nich byl uh, lídrem situace um, eradikace v Belgii před někdy, někdy asi před rokem a poskytli jsme tedy poradenství kolegům v Německu přímo na místě. Nejde o to, že by němečtí kolegové neměli dostatečné znalosti, ale i tak eh, ocenili hlavně ty zkušenosti z terénu, eh, se kterými přišli evropští experti. A Německo také implementovalo všechna opatření, která jsou v evropské legislativě. A jenom pro zajímavost, tady máme obrázky, fotky eh, prvního uhynulého těla divokého kance, hajní, kteří eh, procházeli lesy, eh, našli eh, tyto ostatky. My jsme, to, že jsme je našli v září, tak to znamená, že ta nákaza hm, tam už byla několik týdnů předtím, řekněme už od července, od srpna. Dochází k vývoji situace i v Německu. Teď máme druhý klastr ohnisek, u hranice s Polskem, 60 km na sever. Teď máme dohromady asi 90 případů v Německu, 85 na jihu, to byl ten původní klastr, a 6 na severu, dále na sever. Ehm, my jsme revidovali eh, naše ochranná opatření eh, a také jsme zajistili regionalizaci, to znamená, oddělili jsme to infikované území a jak vidíte na mapě, máme pouze omezenou oblast, na které se to týká. A navíc tam budeme mít velmi přísné restrikce, abychom se ujistili, že tu nákazu vymítíme nebo ji budeme aspoň velmi dobře kontrolovat. Opačná situace, a to je dobrá zpráva, je v Belgii. Tady jsme si jistí, že ta nákaza vymizela. Ehm, na území Belgie u Lucemburska a také u francouzských hranic došlo k ehm, objevení ohniska v minulosti. Zapojili jsme všechny zúčastněné strany, eh, belgické zemědělce, eh, hajné, veterinární úřady. Situace nebyla jednoduchá, protože ty lesy jsou velmi um, husté, je tam hodně divokých kanců. Ale připravili jsme opatření ušitá na míru, eh, odlovy, eh, ploty a opravdu to zafungovalo. Takže doufáme, že až se zase někde objeví podobná situace jako v Belgii, tak tato opatření zase pomůžou. A belgičtí experti eh, teď sdílejí své zkušenosti, to vidíte tady také na těch fotkách. A o Belgii bychom mohli hovořit hodiny. Potom jsem ještě chtěl připomenout, jakým způsobem funguje regionalizace v Evropě. Je to docela složité, sofistikované. Máme tady barvičky na mapě podle rizika, podle toho, jestli eh, je nákaza přítomná i u vepřů, i u kanců, nebo pouze u kanců, a také ještě záleží, jaké oblasti mm, je to blízko. A máme také eh, endemickou situaci v Sardinii. Takže na závěr máme řadu opatření a iniciativ, um, ať jsou závazné nebo ne, um, založené na legislativních textech nebo ne, které fungují na celém území EU. Víte, že máme kampaně připravenosti, probíhá výzkum, um, pracuje se na vakcíně, máme pokyny pro členské státy a probíhá spolupráce na mezinárodní úrovni. A také jsme eh, zajistili podporu na nejvyšší úrovni. Proběhly konference, ta poslední v Německu, během zeleného týdne, kdy oba komisaři a ještě tři, čtyři ministři eh, prokázali, že tady je obrovský závazek, abychom zajistili udržitelnost produkce vepřového i v soužití, jak si s tou nákazou afrického moru prasat. Největ, jaké jsou největší výzvy? Chceme zajistit udržitelnost produkce vepřového, ať už na velké či malé e, úrovni. A to je možné pouze, když zajistíme excelentní biobezpečnost. Pokud daný podnik nemá biobezpečnost a řada malých podniků to nemá, tak e, představují hrozbu. E, potom je tady citlivá otázka, komplikovaná otázka právě populace divokých kanců, ale musíme to udělat, abychom bojovali proti eh, tomuto viru, proti této nákaze. Eh, vakcínu nemáme a víme, že ji nebudeme mít ani následující rok. Takže musíme eh, přijímat opatření, aniž bychom měli vakcínu a je potřeba také zajistit, že chování jednotlivců nebude takové, že to bude dále nákazu šířit. Takže my to diskutujeme, vyjednáváme s našimi obchodními partnery, jak se neustále, abychom zajistili úspěšnou regionalizaci a abychom mohli zajistit obchod. Někdy um, ty úspěchy máme, někdy máme úspěchy menší, někdy to ještě může být docela problém, ale závazek z naší strany je jasný. A to je z mé strany vše, protože už jsem využil hodně času. Děkuji, pane předsedo. Mulțumim, domnule director, pentru expunerea făcută. Expunere... Ano, děkuji za tento referát. Skutečně to bylo velice zajímavé. A tímto tedy zahájíme rozpravu. Já jsem koordinátorem za EPP, takže mám několik otázek. Odvětví masného průmyslu a chov prasat je důležité odvětví v Evropě i celosvětově. Ale v Rumunsku je možná pouze procentní sazba 5% a zbytek se musí dovážet buď z jiných evropských zemí nebo jiných zemí. Vy jste hovořil o určitém chování, spotřebitelé chtějí kupovat určité produkty, samozřejmě, že by někdy mohlo dojít ke druhé vlně, k potravinové krizi, kterou by to způsobilo a tímto by tyto produkty zcela zmizely z trhu. Proto se ptám, jestli vy na úrovni komise děláte něco pro toto odvětví. Musíme ho nějak koncilodovat, jak na evropské úrovni, tak abychom měli dostatečné kapacity, abychom měli dostatek vepřového z vlastních zdrojů. A na druhé straně je také pravda, že musíme diverzifikovat ta opatření pro boj proti africkému moru prasat. V Rumunsku zemřel milion prasat v posledních letech. Vy jste představil ty případy od toho objevení té nákazy až do současnosti. V Belgii nyní uh, to onemocnění již není u divokých prasat, ale jak to vypadá v jiných členských státech. Přijali jste opatření se všemi členskými státy? Byly efektivní ve všech případech nebo ne? Nebo co je třeba ještě udělat? Neexistuje vakcína, říkal jste, ale to tedy znamená, že musíme velice přísně používat všechna ostatní opatření. To bylo vše z mé strany a nyní dávám slovo panu Olekasovi z SAD na dvě minuty. Prosím. Uh, thank you, Chairman. Uh, thank you, colleagues. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji, kolegové. Já budu hovořit litevsky, buďte prosím připraveni. Vážení kolegové, vážený pane řediteli, já jsem velice rád, že probíhá tato diskuze a zaměřuje se na dlouhodobý problém, na který bychom neměli zapomínat. Nikdo nemohl předpokládat ten zmatek, který vyvolá pandemie koronaviru ve světě. Naši zemědělci dlouho bojují s africkým morem prasat. Toto onemocnění má velký dopad na chov prasat. A je tam řada aspektů, které je třeba zohlednit. V první řadě kontrola populace divokých prasat, fyzické překážky, které brání vstupu na určitá území a samozřejmě potřeba vytvořit vakcínu. Ale dnes bych chtěl hovořit o zemědělcích. Africký mor prasat, oni pocitují ten dopad, i když dodržují veškerá opatření. V tak zvané rizikové zóně 3 pokud se nacházejí v této zóně, tak jsou velice poškozeni jenom kvůli tomu, že jsou v blízkosti zasažených oblastí a pohyb jejich produktů je omezen. Bohužel ta současná úroveň podpory pro ně je nedostatečná. Ta podpora se k ním dostává příliš pozdě a ta výše je nedostatečná. Mohl byste prosím zmínit stanovisko komise k tomu, zda by členské státy měly sami mít možnost poskytovat podporu zemědělcům ve svých členských státech, kteří jsou v té rizikové oblasti 3, aby získali podporu včas. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Miller na dvě minuty, prosím. Paní Miller. Mnohokrát děkuji všem za ty podrobné informace. Samozřejmě boj proti té nákaze je jedna věc, samozřejmě, že máme ta právní ustanovení a odstřel divokých prasat je tam samozřejmě zásadní, ale vidíme na základě té mapy, jak přesto dochází k šíření toho onemocnění přes všechny ty možnosti, které využíváme a aktuálně se to nyní dostalo bohužel i do Německa. Máme tam teď už 86 případů, dělá nám to velké starosti. Samozřejmě je to zacíleno na ty konkrétní oblasti, ale samozřejmě také pokud jde o vývoz a trh, trh zareagoval okamžitě hned u toho prvního divokého prasete, které bylo objeveno. Bohužel tomu bylo tak, že mezi tím Čína, Japonsko, Jižní Korea hned zastavili dovoz vepřového z Německa a nyní se dostáváme do situace, kterou musíme samozřejmě nějak řešit i na evropské úrovni. A já se tady ptám komise, co chce dělat. Doufám, že mě rozumíte. Je tomu tak, že v dohodách o obchodu nerozlišujeme mezi těmi regiony, kde je toto maso produkováno. A v budoucnu to musíme zařídit úplně jinak v těch obchodních dohodách, tak abychom byli připraveni na případné takové nákazy. A další věc je COVID, tam jsme měli na jatkách obtížné situace v Německu, nyní eh, nemohly, eh, nemohli být poraženy 10 prasat. Takže jak chce komise jednat a co se plánuje v oblasti vakcíny. Já jsem slyšela, že Čína už je údajně velice daleko a již dochází k testování vakcíny. Mnohokrát děkuji. Pan David, dvě minuty, prosím. Dvakrát jsem v tomto parlamentu zažil od zástupců Evropské komise chválu na Českou republiku a to proto, že byla jedinou zemí, ve které se podařilo eradikovat africký mor prasat. E, řeknu vám tři příčiny tohoto úspěchu. Prvním je tradičně dobře organizovaná veterinární služba, kterou se na rozdíl od hygienické služby nepodařilo po roce 1990 v České republice rozvrátit. Druhým důvodem je skutečnost, že prakticky veškerá prasata jsou chována ve velkých zemědělských podnicích, které dodržují všechny předpisy a jsou schopny zajistit vyloučení kontaktu domácích prasat s divokými. Tyto podniky budou za trest nyní těžce poškozeny zastropováním dotací z Evropské unie podle pozměňovacího návrhu 1096 poslankyně Holmajerové, pro který hlasovala i většina poslanců z České republiky. Poslední příčinou úspěchu je masivní pomoc amatérských lovců, u níž je organizováno 10 dospělé mužské populace a která má být nyní omezena nařízeními Evropské unie o zbraních a zákazem olověného střeliva. Otázky. Bude Evropská unie nadále diskriminovat větší zemědělské podniky? Za druhé, bude Evropská komise nadále omezovat dostupnost zbraní a zakazovat olověné střelivo? Děkuji za pozornost. Are cuvântul acum domnul Hausling pentru două minute. Vă rog. Pan Hausling, na dvě minuty, prosím. Ano, děkuji za tuto zprávu. Vyvolává to obavy. V Německu máme velice dramatickou situaci na trhu takže africký mor prasat plus koruna, takže producenti se skutečně zoufají. A jak jsme říkali v Německu, je to velice malá oblast, ale ty dopady mají vliv na všechny německé producenty, obzvláště v Bavorsku, i když ta vzdálenost je tam poměrně velká. Takže musíme dělat regi- regionalizaci takovou, aby ty dopady na ty členské země byly malé. A někdy dojde určitě k výskytu i v jiných zemích, takže je otázka, jestli existuje strategie. Vy jste tu vakcínu zmínil spíše na okraj pokud vakcína je to, na co bychom měli vsadit a do čeho je třeba také investovat. Paní Miller zmínila Čínu, tak není toto ta správná strategie? Vedle všech těch ostatních opatření, jako je ta stavba plotů a to vymezování těch oblastí, protože tato opatření jsou funkční pouze omezeně. Takže je otázka, jak dále postupovat. Populace divokých prasat, eh, ta její redukce se také ukazuje jako velice obtížná. A potom konkrétně ta otázka, jak řešit podporu a pomoc pro ty země a pro ty podniky, které jsou nyní skutečně zasaženy, protože mnoho z nich tu situaci skutečně již nezvládne a musíme se podívat, jak je nějak podpořit. Eh, a v Německu byly problémy i s těmi, s tou kapacitou jatek, takže ta situace je velice kritická a proto tedy otázka, co chce komise zcela konkrétně dělat. Je potřeba tedy nějaké komplexnější krizové řešení, než to, co se dělá v tuto chvíli. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Nyní pan Kušmiuk dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Podle mého názoru je toto velice závažný problém. A konkrétně regionalizace afrického moru prasat. Jak říkal pan ředitel, africký mor prasat je v Evropské unii již poměrně dost let, takže máme poměrně dost zkušeností s řešením tohoto onemocnění, obzvláště u divokých prasat a také pokud je o chovatele prasat. Takže tuto zkušenost máme a znamená to, že jsme schopni toto onemocnění nějak zadržet, i když vidíme, že se do určité míry šíří i do ostatních částí Evropské unie. Máme různé chráněné zóny a zóny pod dohledem. kde dochází k tomu výskytu u divokých prasat a velmi často vidíme nárůst počtu zvířat, která onemocní. Takže co nějaká preventivní opatření? Viděli jsme, že některé ty zóny se týkají celých vojvodství, celých regionů v Polsku, než aby se zaměřovaly na nějaké menší územní celky. A jak jsem říkal, jsme svědky nárůstu případů. Nevím, jestli by bylo možné nějak upravit ta omezení, protože víme, že představují obrovskou zátěž pro producenty, kteří mají problém s prodejem svých produktů z těchto oblastí, kde se ten virus vyskytuje. A samozřejmě jsme viděli, že je problém v Evropské unii a i v Číně. A pokud máme tyto velice široké regiony, kde není možné ty produkty vyrábět nebo prodávat, tak to samozřejmě má dopad na ty prodeje těchto produktů. Takže nevím, co si o tom zástupce komise myslí. Možná bychom tedy mohli lépe zacílit ten způsob, jak vyznačujeme a určíme tyto zóny. Ano, pan Flanagan na dvě minuty, prosím. Děkuji. Bude to stručné. Bylo řečeno víceméně všechno, na co jsem se chtěl zeptat. Mnohokrát děkuji komisi za vaše vysvětlení, ale jenom abych se připojil k tomu, co říkali zelení, co bude konkrétně děláno na podporu a pomoc producentům poradenství a tak dále, to je jedna věc, ale ti zemědělci jsou tímto nejvíce dotčeni, takže tam mám otázku skutečně, co je plánováno v tomto případě. Da, mulțumesc. můžeme pak mai departe. Děkuji vám. A teď paní Kristin Schneider na minutu. Ähm, Dobré ráno. Již bylo právem řečeno, že africký mor pracat se dostal do Evropy a ohrožuje celé odvětví. Máme tady obrovské problémy, protože ten export do třetích zemí není víceméně už možný. Jsou tady obchodní bariéry, především pokud jde o Čínu. A to by se dalo řešit prostřednictvím uznání regionalizace. Takže mám otázku, jaká opatření chce přijmout komise a co musí přijmout členské státy. A co jste konkrétně myslel v té přednášce, když jste říkal, že je třeba přepracovat tu regionalizaci. Takže jaká konkrétní opatření jsou tam potřeba? Potom jste říkal, že zatím nemáme vakcínu. My víme, že to bude trvat ještě několik let určitě. Podle mě je to částečně i kvůli tomu, že tam není dostatečná motivace nebo pobídky a ptám se komise, jestli je připravena připravit určité pobídky a případně i určité prostředky na podporu vývoje vakcíny. A můj členský stát Německo také sází na tu stavbu plotů jako na účinné opatření. A samozřejmě, aby to mohlo proběhnout co nejrychleji, tak musí být poskytnuto financování, ale ten proces musí být také rychlý a nebyrokratický. A jak tedy komise vyhodnocuje eh, to možné urychlení a zjednodušení těchto procesů? Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A ještě vás jednou, kolegové, prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu, protože jinak eh, nebudeme mít čas na odpovědi komise. Teď paní Klára Aguilera, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zástupcům z DG Santé a mám pár otázek. Já si myslím, že ta situace nám způsobuje obavy, ale eh, není to stejné v různých státech před nedávnem eh, generální ředitelství říkalo, že některé země mají jaksi menší či horší kontrolu, Rumunsko a Bulharsko například. Takže potřebují dodatečnou podporu ze strany EU, aby mohli lépe eh, kontrolovat šíření nákazy, tak jak to dělá například Estonsko. Eh, znamená to, že to jsou specificky tyto země, které mají větší problémy a Evropská unie um, pracuje na vakcíně proti ASF, protože toto není nová nákaza. Eh, u nás v naší zemi už eh, se objevila před mnoha lety. A potom další otázka, budete mít nějakou legislativu pro tyto procesy a postupy? Děkuji. Děkuji vám. Pan Lazara, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, navážu na to, co říkala kolegyně ve Španělsku si uvědomujeme katastrofické důsledky eh, moru prasat. V roce 2002 jsme měli eh, jsme museli um, porazit asi 200 tisíc vepřů v Katalánsku. Takže víme, že je to velmi těžko kontrolovatelná nákaza. Uh, ta nákaza se může šířit, šíří se a potřebujeme to co nejrychleji řešit. Děkuji za prezentaci, bylo to velmi vizuální, velmi ucelené. Vy jste mluvil o tom, že se musí také snižovat populace kanců, ale um, řada zemí um, neví, jak na to, nemůže to pořádně udělat. Jakým způsobem kontrolovat tuto populaci? A um, jak by to mohlo například udělat Španělsko? To bychom potřebovali vědět. Děkuji. Děkuji vám, Jaroslav Kalinovský, jedna minuta. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do przedstawiciela komisji. Ano, mnohokrát děkuji. Já mám otázku na zástupce komise. A týká se to producentů v oblastech, na která se vztahují eh, pravidla a předpisy z hlediska registrace. Ty požadavky se liší. Máme modré zóny, ty už trvají docela dlouho. Ale jak to vlastně nakonec vypadá, když se vyskytne nějaké ohnisko? Protože máme prasata, chov domácích prasat plus divoká prasata. A inspekce divočáků je často velice obtížná i v těchto zónách. A my víme, že pravidla a předpisy v modrých zónách musí být přísnější než v červených zónách. Inspekce probíhají, ale tito zemědělci pořád dál chovají prasata, ale ovlivňuje je také to, co se odehrává jinde, takže jak mohou prodávat své produkty. Rope pentru minut are cuvântul. Děkuji. Pane Rope, jedna minuta. Îmi cer scuze, domnule Breton. Omlouvám se, pan Bretu. Děkuji vám, pane předsedo. Šíření afrického moru prasat eh, nám způsobuje obavy. Eh, od roku 2014 se to týkalo 11 členských států. Eh, máme také dobré zprávy, vymícení nákazy v Belgii například, ale máme docela velké obavy v Polsku a od 10. září se objevily také nové infekce v Německu. Opravdu nám to způsobuje velké obavy, protože eh, od 1. do 37. případu eh, máme eh, tu vzdálenost asi 164 kilometrů mezi těmi případy. Takže je to opravdu velmi závažná situace. Mluví se o 240 kilometrech eh, nějaké bariéry, pols, eh, plotech eh, mezi Polskem a Německem, ale zatím se to nepodařilo, takže my jako Francie, jako soused Německa, to opravdu máme velké obavy. Chci požádat komisi, aby přišla s konkrétní přesnou strategii na vyřešení situace. Systematické porážení nebo nějaké systematické monitorování, případně vakcína. Děkuji. Děkuji vám. A teď prosím, už se, končí, uh, už se blížíme ke konci uh, seznamu řečníků pan Rope. Barov, aveți mulțumit, Rope. Jo, gudai. Pane Rope, máte slovo. Gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų klausimas yra. Děkuji, pane předsedo. Tato otázka je skutečně nesmírně důležitá, už jsme o tom mnohokrát mluvili i v předchozím funkčním období. Bohužel od roku 2014 se ten problém objevil i v Pobaltí a v Polsku. Rozšířil se na 12 zemí a situace se zhoršuje. Já si myslím, že musíme najít nějaká účinnější opatření. A ty země, které opravdu bojují s africkým morem prasat, potřebují vakcínu. Musíme se tedy zaměřit také na očkování. A zajímaly by mě k tomu další informace. Další aspekt, který chci zmínit, je to, že spousta zemí, včetně Litvy, likvidovala chovy prasat. U nás jsme porazili 60 tisíc prasat, a to znamená obrovské finanční ztráty. Co s tím bude Evropská unie dělat? Já si myslím, že musíme podpořit země, které mají nedostatek domácího vepřového a musí ho dovážet. Pokud narušíme tyto dodávky, tak tyto problém budou, země budou čelit velkým problémům. Děkuji vám. A teď tedy předám slovo zástupci komise a chci vás poprosit, abyste odpověděli jasně na všechny otázky, které se týkají uh, kanců, protože tady také zaznívaly velmi konkrétní otázky. A vůbec je to obrovský problém, který přispívá k šíření nákazy. Takže jaké jsou konkrétní mechanismy, které má komise k dispozici? Jakým způsobem můžete donutit členské státy, aby zajistili optimální dohled nad populací divokých kanců? Prosím. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to the... Děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem poslancům za otázky. Když se dívám na ty otázky, tak je zjevné, že v tomto sále toho opravdu hodně víte o africkém moru prasat, protože ty otázky zacházejí do hloubky, týkají se samotného jádra věci. Já bych na úvod odpověděl na otázku pana předsedy, jaká konkrétní opatření předpokládáme, abychom omezili šíření této choroby nebo abychom ji řešili v širším slova smyslu. Vakcínu nemáme. Jakmile do budoucna vakcínu mít budeme, nebudeme také vědět, jestli bude účinná na divočáky. Takže tady máme dvojí problém. Takže prozatím musíme na vakcínu zapomenout a musíme se zaměřit na ty věci, které známe. Z vědeckých poznatků vyplývá, že musíme omezit populaci, hustotu populace. Musíme na mnoha místech eliminovat divoká prasata. K tomu máme několik nástrojů. Ne všechny nástroje můžeme použít všude. Můžeme střílet, můžeme lovit, můžeme dělat ploty a samozřejmě potřebujeme výzkum, abychom zjistili, jak tyto populace zlikvidovat způsobem, který bude co nejpřívětivější v uvozovkách a co nejudržitelnější. Nemůžeme používat jedy, nemůžeme používat radikální opatření, ale už máme jistá poučení, zvlášť z České republiky, jak nám také říkal pan poslanec. A v nedávné době jsme se také poučili v Belgii. Víme, co pomáhá a víme, že některé věci se dělat dají. Můžeme strategicky stavět ploty, musíme poznat chování těch prasat, musíme poznat lesy, potřebujeme vědět, co dělat s plodinami, které rostou v blízkosti těch divokých prasat. To je zásadní. Na naší straně podporujeme členské státy v tom, co je potřeba udělat, ale bohužel tlačíme na členské státy, aby toho udělali víc. Platí a bude platit povinnost, aby měly všechny členské státy konkrétní plány na národní úrovni, aby omezili šíření této choroby a aby řídili populaci divočáků. Zejména eh, v některých oblastech, třeba ve východní eh, části Evropy. A k otázce španělského poslance, každý by měl mít plán, každý musí poznat svou populaci, členské státy možná budou muset provádět nějaké sčítání nebo alespoň odhady výskytu divočáků ve všech oblastech a pak musí rozhodnout, která opatření jsou nejlepší. Lovci, myslivci mají zásadní význam. A my jsme z naší strany vždy vybízeli myslivce, aby spolupracovali. Nepředpokládáme, že budeme omezovat eh, mysliveckou činnost, pokud je to opravdu nutné v těch oblastech, kde se chorba vyskytuje nejvíc. A když se podíváme na situaci v Rumunsku, situace není dobrá. Letos jsme měli 800 výskytů. My se snažíme Rumunsko podpořit. My víme, že je toho potřeba udělat hodně. Dosavadní opatření nestačí. Rumunsko potřebuje strukturální změny. My jsme tam několikrát poslali naše experty. Poslední návštěva měla zásadní význam, bylo to v červnu tohoto roku, byl to veterinární tým, který se podělil zkušenosti o tom, jak zajistit strukturální změny ve vztahu k populacím divočáků, aby to mimo jiné také pomohlo zásobování eh, rumunského obyvatelstva vepřovým masem a aby byly provedeny ty změny, které zajistí udržitelnost. Několik otázek se týkalo dlouhotrvajících omezení proč a proč jsou ty oblasti velké a z jakého důvodu jsou omezené na tak dlouhou dobu. Někdy jsou ty oblasti opravdu velké, jako třeba v Rumunsku. Tam uplatňujeme omezení na celou zemi a v některých případech, eh, třeba v případě Polska, na úrovni vojvodství. Ale snažíme se využívat ty prostředky, které jsou opravdu nutné. Někdy jsou to drobná opatření, na úrovni obcí, komun, třeba v Polsku. Bo každé, když máme dobrý důvod omezit eh, velikost zóny, tak to uděláme. Projednáváme to s místními úřady, přímo na místě, protože ty vědí nejlépe, kde by měly ty hranice být. Uplatňujeme tedy různé normy v závislosti na velikosti. A omezení platí tak dlouho, jak je potřeba. Víme, že ta nebo když víme, že ta choroba zmizela a už není žádné riziko, můžeme ta omezení nechat v platnosti třeba na rok, jako třeba v Belgii, a pak je třeba smíníme nebo je úplně zrušíme, jako se to třeba udělalo v České republice. Kritéria pro zrušení omezení jsou transparentní. To neovlivňuje komise. My to projednáváme s členskými státy a pokud jsou splněna určitá kritéria, neklademe žádné překážky. Nepřeháníme to s byrokracií, neděláme to přes eh, zbytečné postupy. Když je to možné, tak to okamžitě uděláme. V některých případech, když je situace opravdu složitá, musíme situaci ověřit přímo na místě. Nemůžeme to udělat eh, jenom na papíře. Posíláme tam auditory a potom ověření se omezení potom obvykle ruší. Také tady bylo několik otázek na podporu. Jakou podporu dáváme producentům a úřadům? Z té části rozpočtu, o které rozhoduje generální ředitelství Sante, už jsme přidělili v posledních letech 200 milionů eur, zejména jako kompenzaci ztrát zemědělců, kteří museli porážet zvířata ale zvířata porážíme jenom v případě, že jsou nemocná, nakažená, anebo je velice pravděpodobné, že se nakazí. Snažíme se to minimalizovat. A za to platíme. Evropští daňoví poplatníci za to platí. Platíme na celou řadu opatření, včetně osvěty. A platíme a také posuzujeme situaci v Německu. A jsem si celkem jistý, že dáme také příspěvek na stavu plotů, která teď probíhá v Německu, stejně jako to bylo v minulosti v případě plotů, které se stavěly v Belgii. Takže máme celou řadu opatření, která můžeme použít, ale máme i další nástroje. A tento parlament velice dobře zná Fond pro rozvoj venkova. Prostředky ze SZP jsou opravdu zásadní, a abychom podpořili chov prasat. Bez toho není možná udržitelnost. Potřebujeme eh, podpořit biologickou rozmanitost. Buď to eh, hospodářství udělají, nebo zmizí. Nemá smysl nalévat peníze do hospodářství, do farem, které nedodržují pravidla pro biobezpečnost. Protože bychom podpořili něco, co poškodí ekonomiku Evropské unie. Pokud nebudeme mít eh, biobezpečnost, měli bychom se zdržet pobídek pro takovou produkci za špatných podmínek. Několik otázek se týkalo vakcíny. Vakcínu nemáme. A nebudeme ji mít ani v příštích měsících. Tím jsem si jistý. Já jsem si celkem jistý, že to ani nebude v příštích letech. V posledních 15 letech jsme investovali docela hodně peněz na vývoj vakcíny, ale vakcínu prostě nemáme. Buď protože nemáme dost vědeckých poznatků, anebo se může také stát, že v podstatě taková vakcína možná není. To nevylučujeme. Může to být choroba, na kterou není a nikdy nebude dobrá vakcína. Může se stát, že africký mor prasat bude jednou z takových chorob. Ale to nám nebrání v tom, abychom něco dělali s tím, co už máme. Je to především biobezpečnost a regionalizace. Poslední grant pro Evropské konzorcium, které provádělo výzkum vakcíny, byl 10 milionů eur. Očekává se, že ten projekt bude uzavřen do dvou let. A pokud do té doby zatím pořád ještě nebude vakcína, bude to frustrující. Ale nebudeme nám to bránit v tom, abychom uplatňovali veškeré poznatky, které je třeba využít v boji proti této chorobě, i když vakcína nebude. Pak tady byly otázky na obchod, na mezinárodní obchod. Co děláme, abychom zajistili, že naši regionalizaci budou uznávat naši obchodní partner, partneři? To je celkem snadné. Děláme všechno, co je v našich silách – vyjednáváme, někdy se nám to daří, s USA, s Kanadou, s Chile, s Novým Zélandem. Tyto země akceptují naši regionalizaci, nic nespochybňují, jenom žádají informace. A my jim všechny nezbytné informace dáváme a oni akceptují obchod z oblastí, které nejsou nakažené v Evropské unii. Tak, jak to stanovíme my. Některé jiné země to naprosto přehlížejí si s nimi sedneme za stůl, přikivují, ale potom nakonec zavrtí hlavou. Přesahuje to pravomoci DG Santé a možná i komise přesvědčit obchodní partnery, kteří se přesvědčit nechtějí nechat. To je také frustrující. Naši kolegové na generálním ředitelství pro obchod tomu věnují hodně zdrojů, hodně prostředků, lobují, vyjednávají, vysvětlují. Někdy se jim to podaří, někdy ne. My, veterinární odnož komise, se také snažíme, dáváme jim podporu. I pro nás je to hodně frustrující, třeba když pojedeme do Číny, dáváme jim tuhle mapu se spoustou informací, ale zpátky si nic nepřivezeme. Takže se bohužel jenom mohu o tuto frustraci s vámi podělit. Snažíme se, ale úspěšné to není. na závěr svých deseti minut, doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky, i když třeba chaoticky, bych chtěl říct, v čem spočívají naše hlavní obavy. Jde především o to, že v několika oblastech Evropské unie potřebujeme změnu produkce nebo chovu prasat. Potřebujeme moderní udržitelný chov prasat bez ohledu na velikost hospodářství. Pokud to bude neudržitelné, zastaralé, bez technických prostředků, bez ohledu na velikost. Ta neudržitelnost se většinou týká malých hospodářství, malých rodinných hospodářství. To v Evropě skutečně nepotřebujeme. Vzhledem k tomu, jakou hrozbu představuje tato choroba, nemůžeme si dovolit, abychom měli hospodářství se třemi prasaty, vystavenými životnímu prostředí, které ohrozují dobré producenty, jejich sousedy ve stejné obci kteří potom musí strpět omezení jenom kvůli chování, kterého se dopouštějí zemědělci, které už dnes v Evropské unii nepotřebujeme. Omlouvám se, že to říkám takto otevřeně, ale taková je naše zkušenost z posledního roku. Mnohokrát děkuji. Děkuji vám za veškeré vaše vysvětlení. Každopádně to budeme mít na paměti a předpokládám, že především členské státy. Vážení kolegové, teď můžeme přejít k dalšímu oboru na pořadu jednání a na žádost um, DG Agri z komise um, a vzhledem k tomu, že jsme se dohodli s panem Lincem, to bude probíhat in kamera, takže nepůjde o veřejnou část zasedání. Uh, Teď nás tedy čeká vyměna názoru se zástupcem komise DG Agri ohledně zemědělských obchodních záležitostí. Krize COVID